Bonjour, chers collègues. Milí kolegové, zahájíme neprodleně bodem 7 pořadu jednání. A slovo má paní Mady Delvo. Děkuji, pane předsedo. Jde o přenesení pravomocí na tribunál EU pravomoci tribunálu veřejné zprávy. Nebudu rozebírat tuto záležitost. Hojně jsme o tom mluvili v loňském roce. A tyto předpisy přebírají základní myšlenky, které byly schváleny v prosinci, tedy zrušení tribunálu veřejné zprávy a začlenění sedmi soudců eh, tribunálu veřejné zprávy do tribunálu EU od 1. září 2016. Je to tedy norma, kterou musíme vyřešit poměrně rychle. Navrhujeme několik technických pozměňovacích návrhů. Jde o právní základ, podle něhož toto rozhodnutí bude schváleno, protože my jako právní protože ta právní, ten právní základ navržený tribunál je nevhodný, takže se jedná o technické pozměňovací návrhy a nijak se nedotýkají vlastního obsahu. Ve zprávě je několik doporučení, právě pokud jde o přechod, protože od 1. září se vlastně ty nedořešené případy budou předávat. A také doporučujeme soudu, aby reorganizoval svou činnost, protože od 1. září bude mít tribunál 47 soudců, tak se domníváme, že může zasedat ve více senátech po pěti soudcích, aby rozhodnutí bylo tedy šířeji založeno. A do, také doporučujeme, aby byly založeny specializované senáty, které vlastně mohou združovat eh, jednotlivé věci podle odborného obsahu, což jim ponechá pružnost a současně zajistí odbornost aby tedy jednotlivé věci byly přidělovány těm senátům, které budou mít eh, příslušné možnosti. Nevím, zda je tu mnoho k projednání. Termín pro podávání pozměňovacích návrhy 23. března. Toť vše. Děkuji. Pan Zvěvka Pan Marin Pinto následně. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat paní Delvo za skvělou práci. Je třeba učinit poslední krok v rámci reformy tribunálu a souhlasím se všemi návrhy zpravodajky, jdou správným směrem a tato zpráva má technický charakter ve skutečnosti a nebudeme nějak komentovat to, co paní zpravodajka navrhuje. Děkuji mnohokrát. A já se samozřejmě vyjádřím politicky ve zprávě bych rád našel některé prvky a přál bych si, aby parlament eh, vysvětlil voličům, proč se eliminuje specializovaný tribunál, který vznikl ze smlouvy. Tento soud, tento tribunál eh, neuspěl z určitých důvodů a nic se nevysvětluje. Je to takový diktát a vlastně tento tribunál končí a navýší se počet soudců u obecného soudu. Má to určité politické důvody a politické dopady. A to, co říkám, není nic osobního, je to čistě politické prohlášení. Chci říci jasně, černé na bílém, bez sebe menší pochybnosti. Jde o práci na největší politické lži, kterou jsme kdy viděli. Ta lež spočívá v tom, že je potřeba více soudců pro soud obecný. 28 soudců stačilo. Proč se to, to všechno dělá? Proč se zdvojnásobuje počet soudců Soudního dvora Evropské unie. A proč skončil tribunál veřejné zprávy? To jsou klamné důvody, které jsou předkládány a pravé důvody nejsou zmíněny a ty nejsou vůbec předmětem naší diskuse. Konec konců o tom jednáme, ale je tu vlastně celá souhra skrytých zájmů. Pane kolego, pan, pa, kolegové, pane předsedo, Evropská unie nemá žádnou budoucnost, pokud budeme takto dělat politiku. A pokud eh, europoslanci jsou připraveni k bezpodmínečné kapitulaci před eh, rozhodnutími rady a návrhy rady, aniž by se o tom jednalo, Evropská unie nebude mít žádnou budoucnost. Stačí si poslechnout to, co slyšíme ze všech zemí. Poslední přichází z Německa. Protievropské pocity stále narůstají a stále se šíří v celé Evropě. A nemůžeme věřit politickým představitelům, kteří takto jednají a smetou obratem ruky pravdu a delegitimizují zájmy evropských daňových poplatníků, zejména finanční zájmy těchto daňových poplatníků. Nemůžeme dělat úplně všechno. Je to otázka moci a nikoli práva. A kdo má moc, tak rozhoduje v rozporu s právem a zejména proti zájmům občanů a evropských daňových poplatníků. Většiny rozhodly, bylo to schváleno na plénu. Pokračujeme ve lži, pokračujme touto metodou, kdo zaplatí cenu Evropské instituce a Evropský parlament zejména. Já jsem stáhnul své jméno ze zprávy, kterou jsem připravil, protože rozhodnutí tohoto parlamentu je gigantickou lží. Opíráme se o lež a předstíráme, že je to pravda. A není tomu tak. Zájmy, které rozhodují, jsou zájmy neviditelné, skryté a nadále jdou proti těm, kteří nemají odvahu hájit své zájmy veřejně. Smlouva o Evropské unii vytvořila specializovaný tribunál a tento parlament ho zruší, aniž by to jakkoliv odůvodnil. A to odůvodnění by mělo být slyšet vůbec jsme neudovodnili zdvojnásobení počtu soudců. Takže je tu vidět neschopnost instituce Evropské unie jmenovat odlišný počet soudců oproti počtu členů rady. Každý člen rady chce jmenovat svého soudce a to je důsledek. Evropsk, soudní důl Evropské unie není skutečným soudem. Je to kolegiem komisařů, kteří jsou ve službách zájmu a bohužel nejsou ve službách práva a spravedlnosti, a to s požehnáním tohoto parlamentu. Děkuji mnohokrát. E, nikdo další se nehlásí o slovo. E, paní Delvo, pan Lebro, to já jsem vás neviděl proti světlu. E, omlouvám vás, pane předsedo. Chtěl jsem se krátce ujmout slova a souhlasím s panem Marinem Pintem v tom, co prohlásil. Je skandální zrušit eh, tribunál veřejné zprávy. A připomínám, že z právního hlediska smlouva to neumožňuje, protože předpokládá, že můžeme zakládat nové soudy a nemůžeme je rušit. Proto by bylo třeba změnit smlouvu. Kromě toho, z hlediska politického, je zbytečné zdvojnásobit počet soudců, protože je to jisté, máme jistotu, my jsme vyslechli evropské soudce, kteří nám potvrdili dojem, který jsem měl od počátku. A v důsledku toho skutečný důvod pro zdvojnásobení počtu soudců je jinde než v oficiálních zdůvodněních. A odpovídá to tomu, co pan Pinto nazval hrou skrytých zájmů. Evropská unie na tom neviděla a jsem velmi hrdý, že jsem v pokročilém věku se pustil do politiky, abych bojoval s Evropskou unii a to, co vidím, mě utvrzuje v mém přesvědčení, abych pokračoval ve svém boji. Děkuji, pane. Jenom eh, drobnost, když se podívám když eh, se na vás dívám, tak váš věk asi není tak pokročilý eh, oproti kolegiu. Paní Delvo, děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji všem eh, řečníkům. Chci říci, že respektuji názor všech poslanců. Každý je svobodný a odpovědný za svá slova. A já bych chtěla tvrdit, že nejsem adeptkou konspiračních teorií, ale chci pracovat v zájmu evropských institucí, které zde spolupracují, aby eh, zlepšili fungování a administraci justice v Evropě a zvýšili důvěru občanů v Evropskou unii. Nechtěla jsem eh, znovu zahajovat naši rozpravu. My jsme o tom dlouze jednali tedy o reorganizaci soudního dvora. A navrhuji, abychom uzavřeli tuto rozpravu. Několik slov k naší pravomoci zrušit tribunál veřejné zprávy. Článek 257 smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje spoluzákonodáci e, vytvářet, zakládat specializované soudy. A pro mě to znamená, že ten, kdo může zakládat soud, má také pravomoc soud zrušit. To je můj výklad článku 257. Takže, pane předsedo, navrhuji, abychom pokračovali v naší práci a abychom dovedli tuto věc eh, co nejdříve do konce. Děkuji, děkuji. Chcete znovu promluvit, pane Pinto? Mikrofon pro pana Pinta. Mám otázku. Paní poslankyně, vy jste řekla, že ten, kdo má pravomoc zakládat, má také pravomoc rušit z právního hlediska. A já se vás ptám, o co tento výklad práva opíráte? Pokud bychom to ze všeobecnili, bychom mohli říci, že rodiče mohou zabít své děti. Pokud to ze všeobecníme, každý, kdo založil instituci, Já jsem se přerušil, abych vyslechl smích a respektuji právo na smích těch, kteří se smějí tomu, co říkám, ale já to myslím vážně. Vy se tomu smějete a je to nedostatek úcty k tomu, co říkám. Vy se snažíte zesměšnit veřejně to, co já říkám. Buďte vážná, já to myslím vážně. A takovýto výsměch je nedostatkem úcty. I když to, co říkám, může vyvolávat úsměv. Vy se snažíte znehodnotit celá primárním způsobem to, co kolega říká s velkou vážností. Pokud jde o politiku, tak bychom měli s úctou naslouchat kolegům umět naslouchat je prvním předpokladem. Takže paní Delvo, já jsem chtěl vědět, o co opíráte tuto myšlenku. To jest, ten, který založí instituci, má právo ji zrušit. V jaké oblasti právní teorie takovouto ideu nalézáte? Opakuji, když bychom se drželi tohoto přístupu, tak bychom se blížili tomu, že uznáváme právo zabít. A právní základ, který umožnil zrušení nedávno vytvořeného soudu. Paní Delvo, proč rušíme tento tribunál? Proč k čertu jsme to udělali? Co ten tribunál spáchal? Je to instituce, která vznikla ze smlouvy nedávno. A proč instituce, která byla založena ve smlouvě, bude tímto parlamentem a radou zrušena? Já bych tomu rád rozuměl, protože v případech, kdy takové rozhodnutí není řádně odůvodněno, tak eh, ti, na které se obracíme, tomu nerozumějí. Já bych to rád pochopil. Já mám ve zvyku naslouchat každému s velkou úctou. A takovýto eh, posměšný smích od paní Alkali nejsou důstojny její politické strany a Eh, a já bych požádal paní Hautala, aby mi naslouchala s úctou. Paní Hautala eh, se ujme slova. Já jsem vám chtěl jenom říct jednu věc. Každý byl zaskočen eh, vaším přirovnáním, což vůbec nemá nic společného s vaší osobností. Tak to po ránu to trošku zaskočilo, no. Ale vaše argumentace vám patří, paní Hautalo. Děkuji, pane předsedo, vy jste řekl totéž, což jsem chtěla říci já. Ne, podivovali jsme si důsledkům eh, článku 257, ale já si opravdu nemyslím, že jsme se tady smáli někomu, kdo má jiný názor. Vy jste nás skutečně překvapil tímto srovnátí, s tímto srovnáním, že když jste hovořil o stvoření dětí, že by to také vycházelo ze smlouvy. Děkuji, paní, pane předsedo. Já nevím, zda bychom měli pokračovat v rozpravě. Pokud jde o to mít jednotný názor, zda článek 257 umožňuje či ne, zrušit tribunál, tak specializovaní právníci nám sdělí svůj názor na toto téma. Já navrhuji, abychom uzavřeli rozpravu, protože jsme hodiny o tom jednali. Zda je vhodné zrušit tribunál pro veřejnou zprávu. Ne snad proto, že bychom chtěli nějaký tribunál potrestat, ale protože jsme se domnívali, že pro lepší fungování soudu jako takového a jednotlivých instancí soudu by bylo lepší ty, institu, ty instituce združit. Já navrhuji ukončit rozpravu. Budeme se toho držet a jde a chci vám poděkovat a vidím, že se od rána projevují silné povahy a můžeme navázat. A další bod se týká právě paní Heidi Hautala a máte slovo, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo moje zpráva se týká návrhu výrační zprávy uplatňování práva Unie. Tato zpráva vychází ze zprávy komise za rok 2014. A já nyní navazuji za, na milého zpravodaje. A provádění a praktické uplatňování práva spadá do pravomoci našeho výboru. My v této oblasti zpracováváme zprávu a předkládáme ji na plenárce. Já jsem zpravodajkou pro letošní rok a já jsem psala zprávu a návrh zprávy a já se těším na vaše názory. Možná, že jsem určité a hlediska zatím nezohlednila. Já jsem se vyjádřila především ke třem oblastem. Za prvé je to EU pilot, za druhé je to uplatňování práva EU v přistupujících zemích a v zemích, které mají dohodu o přidružení. A za třetí je to uplatňování uplatňování práva formou lepší zprávy. Já se chci vyjádřit nejdříve k prvnímu aspektu, to je projekt EU Pilot. Komise ukazuje, že životní prostředí, doprava, vnitřní trh a služby, to jsou oblasti politiky, kde docházelo nejvíce k porušování smlouvy. Zpráva komise hovoří o tom, že počet formálních řízení o porušení smlouvu se v posledních letech snížil a to je hlavní připomínka. Podle komise je toto snížení výsledkem účinného dialogu s členskými státy. A já se domnívám, že nadále musíme být skeptičtí, protože parlament vlastně nemá vůbec přístup k tomuto dialogu. A v závěr, který můžeme vyvodit, je to, že uplatňování práva v EU není dostatečně transparentní. A my bychom toto mohli také zlepšit určitou lepší zprávou EU. A tady parlament volá po konsistentním přístupu. A nadále toto zdůrazní, až bude předkládat eh, komisi návrh na zprávu týkající se eh, transparentnějšího řízení EU. Pracovní skupina navrhla toto toto, eh, tento název pro tento návrh nařízení. takové takovéto nařízení by mohlo stanovit také termíny pro předkládání předpisů a také to, že každý eh, občan by měl také právo eh, získávat své vlastní informace o své vlastní osobě a měl tímto způsobem také přístup, lepší přístup k právu právu EU. Takže to je nezávislá zpráva EU, o které hovořím. A tento výbor by se neměl zaměřovat pouze na existující členské státy, ale my bychom se měli zabývat také tím, jak přistupující země, především na západním Balkáně a také země s asociační dohodou od e, provádějí právo EU. Tři země jsou Ukrajina, Moldava a Ge- eh, Gruzie. A já se domnívám, že EU by také mělo tyto země podporovat při prosazování evropského práva. A já se domnívám, že Evropský parlament zde může sehrát velkou roli tím, že bude také spolupracovat s příslušnými národními parlamenty a bude jim radit při uplatňování práva EU. Po velikonocích pojede malá delegace na tři dny do Gruzie a tam budeme sledovat, jak práce v této zemi pokračuje. A to je pokračování e, naší mise do Ukrajiny a tam jsme jeli společně s výborem INTA. To tam bylo velice důležité pro nás vidět, jak můžeme pomáhat Ukrajině při implementaci dohody o přidružení. To je asi všechno z mé strany. Já vím, že jiní zpravodajové v jiných letech zdůrazňovali jiné aspekty a proto já nyní se těším na vaše otázky a připomínky. Děkuji mnohokrát. Paní zpravodajko, paní Kaufmann požádala o slovo. Děkuji srdečně, pane předsedo. I já bych chtěla srdečně poděkovat zpravodajce, která podle mého názoru zpracovala velice dobrý návrh zprávy. A tento návrh zprávy já plně podporuji. Spravodajka také upozornila na to, že je pro ní důležité, aby parlament při analýze provádění práva EU sehrával důležitou roli v zemích které žádají o přidružení. Já se také domnívám, že toto je velice důležitá věc a že jako parlament musíme se na této záležitosti podílet. A je také dobré, že zpravodajka požaduje lepší spolupráci mezi parlamentem a komisí a také, že požaduje zpravodajka lepší přístup eh, parlamentu k řízením o porušování smlouvy. A také bych chtěla ještě připomenout jeden aspekt. Podle mého názoru tato výroční zpráva je také současným součástí programem Komise pro lepší regulaci. Minulý týden ve Štrasburku jsme schválili novou dohodu pro meziinstitucionální spolupráci a my také bychom se měli zabývat tím, zdali některé novinky by neměly být zapracovány do této zprávy. Například to, že členské státy v budoucnosti budou muset oznámit, jestliže jejich národní implementace směrnice bude přesahovat požadované požadavky ze strany EU, protože často jednotliví občané vlastně nevědí, co bylo schváleno na úrovni EU a co se nad míru tohoto předpisu požaduje na národní úrovni. Takže by bylo dobré, aby občané věděli, kdo nese odpovědnost za co a právě proto tento ohled by měl být zapracován do této zprávy. Merci beaucoup, madame. Euh, Děkuji. Pan Chryzogonos požádal o slovo a potom pan Zvěvka. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Velice eh, obdivuji diplomatické formulace paní zpravodajky. Parlament musí sehrát více strukturovanější roli při proskoumání toho, v jakém souladu jsou kandidátské státy s právem EU. Ale je pravda, že jsou tady kandidátské státy, které ne, se nedrží evropského práva nejen, že e, nedodržují základní e, zásady e, práva EU, co se týče speciálních základních práv a právního státu a demokracie, ale jsou tady i kandidátské státy, které místo toho, aby udělali pokrok na tomto poli, se vrací zpět, zhoršují se každý rok a Příklad, který nejvíce nebije do očí, je Turecko. A Evropská unie nejen toto toleruje, ale ještě um, povzbuzuje um, Erdoganův režim při porušování základních práv, zvláště práv kurdské menšiny, ale také tureckých obyvatel jako celku zvláště eh, co se týká svobody projevu, tisku a dalších. Takže my vlastně ještě povzbuzujeme k tomu, aby pokračovali eh, na této cestě, protože jsou tu politické eh, cíle. Zdá se, že jsme ochotni učinit kompromisy v našich hodnotách, co se týče našich hodnot, jak čas plyne. A to je něco, co mi leží na srdci a myslím, že to dělá starosti jenom mě, ale řadě lidí eh, v Evropě. Děkuji. Děkuji, pan Zjevka. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, děkuji. Děkuji. Pane předsedo, děkuji Heidi Hautale za návrh zprávy. Toto je velice zajímavý přístup. Každý rok se pokoušíme mm, nasnít různé otázky ve zprávách a toto funguje skvěle. Rád bych také poděkoval řečníkům, kteří už se ujali slova, protože mm, eh, přednesli velice důležité eh, otázky, eh, o kterých bych chtěl také hovořit. To je mm, tzv. gold plating, kdy v procesu implementace to má nastat do národních systémů. Myslím, že by to tady měl být seznam. Máte pravdu, paní Kaufmann, protože občané Eh, jsou často podváděni eh, svými národními eh, úřady, které říkají, to je to, co očekává od nás Brusel. A do určité míry jsou to jednoduchá řešení. Vyplývají z národní úrovně, zatímco vina se svaluje na Evropskou unii. Takže tady bychom si měli stěžovat a ta to je ona úroveň. Takže tento eh, typ publikací je něco, co je skutečně nenahraditelné. A v Evropské unii bychom taky měli dostávat eh, zprávy mm, o mm, pokroku při uplatňování key omnitér mm, třeba přidružených zemí nebo kandidátských zemí. Plně souhlasím s tímto návrhem. Toto je velké úsilí, obrovské úsilí. Vzpomínám si, že v Polsku před rokem 2004 jsme to museli udělat, bylo to velice tvrdý, obtížný úkol um, pro mm, vládu a parlament. Takže bychom měli mít tyto informace, které budou předloženy Evropskému parlamentu, informace, které se týkají pokroku, jehož bylo učiněno eh, v těchto kandidátských nebo přidružených zemích v oblasti uplatňování práva. A má poslední poznámka. Už jsme tady slyšeli o institucionální dohodě. No, mluvili jsme o tom minulý týden ve Štrasburku. Já jsem říkal, že toto je typ dohody, která je schvalována jednou za několik let. Zatímco kvalita práva EU, to je něco, e, čemu bychom se měli věnovat na každodenní bázi, takže by bylo žádoucí, kdyby evropské instituce nebo alespoň parlament zhodnotili, mm, ocenili práci eh, našeho výboru, protože jsme skutečně důležitým výborem a i mezi těmi menšími. Takže naše práce by měla být prezentována na plénu eh, v si, rozumném čase a ne někdy v 11 večer, což často nastává, když diskutujeme o na nejvýš vážných a dalekosáhlých právních záležitostech um, legislativních, takže uh, o to bychom měli požádat. Děkuji. Madame si Děkuji paní eh, Hautala, pokud nikdo další nežádá o slovo. Prosím. Ano, děkuji. Vidím, že tato zpráva se stane takovou kolektivní prací tohoto výboru a vítám Všechno to, co tady bylo řečeno, paní Kaufmann, panem Grisegerem eh, a panem Zjevkou, Myslím, že musíme jít trošku více do hloubky tohoto aspektu. Parlament by měl více zaangažován, více informován o eh, stavu implementace eh, aký komunitér v přidružených a kandidátských zemích. A musím říct, že jsem ráda, že pan Kristofanos tady nadnesl velice zásadní bod Eh, možná jsem se vyjádřila příliš diplomaticky, ale je naprosto správné, že nemůžete eh, předávat EU a KIR eh, třeba na ehm, poli dopravní politiky nebo ochrany spotřebitelů, pokud nemáte pevné, solidní instituce, pokud nemáte právní stát, pokud nemáte oddělení moci, pokud vládne korupce, pokud není zaručena transparentnost. A já si myslím, že je tady spousta práce, která musí být odvedena nejenom s Tureckem. Turecko je možná takovým příkladem, který nejvíce bije do očí ale jsou tady různé podobné eh, mm, záležitosti a situace eh, v jiných zemích a myslím, že bychom se měli podívat na to, jak bychom mohli posílit nezávislost eh, soudnictví, jak bychom mohli na pomoci zemím, které bojují proti korupci. Takže děkuji za tyto diplomatické poznámky k mému příliš diplomatickému znění. A pak si myslím, že bychom měli přidat ještě pár odstavců k implementaci interinstitucionální dohody k lepšímu legislativě, i když si myslím, že tady bude zpráva z vlastní iniciativy, která bude vypracována společně s AFKO a tímto výborem. Ale ano, myslím, že bychom se měli postarat o to, aby to bylo součástí této zprávy, jak paní Kaufmann, tak pan Zvěvka se zmínili o otázce gold platingu jako řekněme eh, něco, co mate eh, občany. A pak eh, si myslím, že je dobrý nápad, abychom každý rok přicházeli s jedním konkrétním aspektem. Minulý rok to byl pan Kristof Vonos, který přišel s úspěšnou myšlenkou mm, politiky úspornosti ehm, mm, tedy extrémní eh, úsporná opatření eh, a také eh, porušování základních práv občanů a vím, že jeho země prošla řadou takovýchto situací. Takže si myslím, že ještě než předložíme pozměňovací návrhy, tak můžeme vést malou diskuzi k tomu, jak to všechno společně zvládneme a pak můžeme očekávat stanoviska z ostatních výborů. Mimochodem, myslím si, že je tu ještě něco o výboru zaměstnanosti, pokud se nemýlím. A e, to je takový zvláštní e, návrh. E, jeden z nejzásadnějších výborů by měl zřídit podvýbor pro sledování uplatňování práva EU. A já si nemyslím, že toto bude nejlepší návrh, ale uvidíme, s čím přijdou. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, paní poslankyně. Přejdeme k dalšímu bodu, což je bod 10 protože bod 9 byl odložen. A jste tu opět vy, paní Hautalo. Děkuji. Umluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je opravdu jednou z nejmodernějších umluv, která má potenciál zlepšit existenci osob s postižením v celém světě a také v Evropské unii. Evropská unie ratifikovala tuto umluvu. Existuje i výbor, který sleduje naplňování této umluvy v členských státech OSN a samozřejmě v Evropské unii. Takže toto stanovisko je pro výbor pro zaměstnanost a sociální věci a musím říci, že existuje velmi dobrá koordinace mezi výbory a zpravodaji, navrhovateli. A interskupina pro post, osoby s postižením je velmi aktivní v této debatě. Chci říci, že z hlediska výboru Jury je potřeba zdůraznit otázky zajištění, aby komise revidovala veškerou legislativu EU, aby zajistila, že celá legislativa EU je v souladu s touto umluvou pro o právech osob se zdravotním postižením. A je třeba uznat relevantnost mechanismu individuálních stížností na ochranu práv. Mechanismus, který je posvěcen touto umluvou je třeba překonat eh, potíže v členských státech a institucích, kde osoby s postižením stále čelí v eh, přístupu ke spravedlnosti potížím. A musíme také zajistit, aby eh, výjimky z hlediska autorského práva a práva duševního vlastnictví byla zajištěna. To také souvisí se závěry marakešské smlouvy, která je eh, v, v poli působnosti našeho výboru. Max Anderson je zpravodajem pro tuto zprávu. Já jsem zahrnula i poznámku, že bychom litovali toho, aby rada, když bude eh, projednávat eh, ve zjednodušeném řízení schválení těch dokumentů v EU, což je v kompetenci Marie Delvo, aby to nezahrnovalo dokumenty týkající se osob s postižením, tedy toto nařízení. A myslím, že to je snad všechno. Toto stanovisko by mělo být poměrně stručné, protože stanovisek bude celá řada pro výbor EMPL a těším se na vaše vyjádření. Děkuji mnohokrát, paní Hautalo. Chce někdo promluvit na toto téma. Není tomu tak, paní Delvo? Mohu snad jenom vysvětlit, že když jsme požádali, eh, tedy aby certifikáty o postižení byly zahrnuty do veřejných eh, listin a dokumentů, tak nebyl vůči tomu odpor, ale protože to nebylo zahrnuto v původním návrhu, komise a rada argumentovali, že musí vyhodnotit a zjistit, zda by to mělo dopad. Tedy ve zprávě to slíbili, ale že dva roky po vstupu v platnost tohoto nařízení budou také se zabývat potvrzením o postižení. Nebyl vůči tomu odpor, ale vzhledem k formálním argumentům s tím to nechtěli přijmout. Je to jenom na vysvětlení, proč to tam není zahrnuto v té působnosti. Děkuji paní Delvo za opřes... pan Marino Pinto. Zde bych chtěl zmínit eh, dva, dvě nebo tři věci, pokud jde o postižení a práv osob s postižením. Máme sklon eh, prosazovat symbolické humanitární právo. Vezmeme veškerá práva v právním te- textu a potom při efektivním uplatňování těchto práv, tak se neděje vlastně vůbec nic, nebo mnohem méně. A právo humanitární, právo osob s postižením, umožňuje často eh, retorická prohlášení, umožňuje ozdobit eh, důvodové zprávy pro příslušné normy, ale neexistuje potom praktická aplikace, která by přispívala k důstojnosti osob, ale je tu praktický aspekt postižení. Jde o osoby, které jsou postiženy duševním postižením a duševní zdraví v Evropské unii. Když jsem studoval, když jsem, když, když jsem studoval, jak se říkalo, že blázen je ten, který přišel o všechno, kromě rozumu. A chci na to upozornit. V Portugalsku osoba, která je postižena duševní chorobou, duševním postižením, může být eh, zadržena, aniž by cokoliv spáchala. A může být uzavřena celý život, protože představuje nebezpečí. Portugalský zákon o duševním zdraví předpokládá internaci ex ofo, občana na celý život, aniž by cokoliv spáchal něco, co by to odůvodnilo. Zločinec, pachatel trestné činnosti musí spáchat trestný čin, aby mohl být eh, tedy ve vězení. Ale duševně nemocný jenom z hlediska rizika, které představuje, může být eh, internován do zařízení, která jsou dílem vězení, dílem nemocnice. A to je základní porušení lidských práv. Práv člověka, který se nemůže bránit, který se nemůže hájit, který nemůže vykonávat práva, která mu jakožto eh, lidské bytosti náleží a nemůže právě tato práva vykonávat. A já bych chtěl navázat na to, co jsem právě řekl a také na to, co řekl kolega, kolega Chryzogonos, co se týče legislativy některých zemí, které jsou svým způsobem eh, vlastně vyzdobeny díky politické příležitosti. Chci zdůraznit ochranu duševně nemocných, aby jim byla přiznána stejná práva jako ostatním osobám a aby se posílala jejich ochrana, protože oni se nemohou, nemohou sami vykonávat tato práva. Děkuji, mno, děkuji mnohokrát paní Komodiny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovou u stejné zprávy, ale ve výboru Kult. A souhlasím s vámi, paní Hautalo, že existuje dobrá spolupráce mezi zpravodaji a, hlavním zpravodajem ve výboru EMPL. Když se zabýváme tím, co výbor OSN sdělil k Evropské unii a jejím umluvám, a když to vlastně promítneme do kompetencí výboru Jury, tak jsou tu asi tři hlavní oblasti. A já myslím, že jste o tom již hovořila. Tedy Výbor si stěžu na to, že, že my nezajišťujeme mainstreaming, eh, tedy nediskriminaci osob s postižením. A druhý komentář. Očekává se od nás, a komis, od komise se tímto výborem očekává, že aspekt postižení je ověřen a analyzovan v každé legislativě Evropské unie. A třetí věc, kterou jsem zaznamenal v těchto doporučeních, je, že komise musí mít systém, který zajistí, že členské státy budou efektivně implementovat tuto umluvu. Ať už je to skrze transpozici, anebo, e, anebo, a, nebo efektivní implementací legislativy Evropské unie. A jedno z doporučení, že Evropská unie je žádána o to, aby české aby členské státy měly také adekvátní a přiměřené struktury pro uplatnění této umluvy. A možná nepřímným prvkem, který bychom mohli doporučit jako výbor Jury, je zajistit že kdykoliv je poskytováno financování Evropské unie, tak je třeba zajistit, že aspekt eh, tedy osob s postižením bude zde také zohledněn. Když máte financování EU pro projekty pro osoby s postižením a takový projekt, který nereflektuje kulturní změnu a například reflektuje místo komunálního začlenění, spíše getoizaci těchto osob u projektů, které jsou financovány Evropskou unii, jde vlastně budování domů pro osoby s postižením, aby tam žili a najednou vlastně tyto osoby s postižením jsou umístěny do tohoto bloku, do této budovy, aniž by byly předmětem tedy začlenění do společnosti. A to je takový eh, vlastně tak, mm, určitý pokyn, který nám dává výbor ve svých závěrech. Abychom nejen zajistili, že naše legislativa nepokračuje v diskriminaci osob s postižením, ale také máme zajistit, že naše financování, tedy financování Evropské unie, by mělo podporovat projekty, které jsou v souladu, v souladu s kulturními změnami, které chce právě tato umluva navodit. Děkuji, paní Komodeny. Přeje si, eh, přeje si vyjádřit komise, přeje se eh, komise projevit eh, slov, ústy paní Grange. Chcete promluvit? Děkuji, pane předsedo. Děkuji vašemu výboru za návrh stanoviska ke zprávě výboru EMPL je velmi důležitá pro nás, pokud jde o e, uplatňování a aplikaci této umluvy a také chci vyzdvihnout vaši zmínku smlouvy z Marrakeše. Chci zareagovat na některé zmínky, které zazněly při jednání, abych zdůraznila, že komise aktivně pracuje v oblasti eh, postižení, zejména co se týče deinstitucionalizace skrze financování projektů v rámci ESF a také Federu, Fondu pro regionální rozvoj. A po eh, novém programovacím období 2014-2020 existují podmínky ex ante pro financování programů v členských státech, které souvisejí se sociálním začleněním a zohledněním eh, postižení. A týká se to zejména deinstitucionalizace, což je dlouhodobé dílo a složité dílo, ale z těch projektů takto probíhá. My věříme, zemena, až se bude hodnotit v poločase uplatnění těchto projektů, tak budeme hodnotit, jak, do jaké míry jsou tyto podmínky plněny. Také jsem si zaznamenala Eh, zmínku o zohlednění duševního postižení, což je významná problematika v členských státech, která je také řešena Evropskou unii. Patří to mimo jiné do eh, nevládních organizací, které financujeme které se, některé nevládní organizace se zejména eh, zabývají osobami s duševním postižením, které kladou správné otázky, ale je tu mnoho práce ještě a veškeré příspěvky Evropského parlamentu v tomto směru nám určitě pomohou, abychom lépe spolupracovali nejen s občanskou společností, ale i s členskými státy. Paní, kdo kontroluje řádné využití eh, těchto prostředků pro nevládní organizace od komise? Je to několik věcí. Je tu, jsou tu granty na fungování pro tyto organizace, kde se vypisují tendry, kde jsou specifická výběrová kritéria a tam jsme podrobeni celému procesu finančních kontrol auditu a vykazování čerpání těchto těchto organizací a máme asi 9 milionů euro na financování právě těchto aktivit. Jednotlivých pro... A to funguje podle jednotlivých projektů? Ano, jsou to tendry, které jsou vypisovány na tři roky a těch osm nevládních organizací musí předkládat plán činnosti na každý rok s konkrétními aktivitami, které my posuzujeme každý rok. Takže to sledování, ta kontrola je velmi podrobná a komise je v tomto směru specialistkou na těžko, na velmi eh, těžkou kontrolu, tvrdou kontrolu. A ty postupy nejsou jednoduché, nejsou to vždy jednoduché pro nevládní organizace, které nemají příliš velké zázemí pro něco podobného, takže zvažujeme, jakým způsobem by to mohlo být eh, zjednodušeno. Další typ kontroly u ESF, tak eh, komise vydává počet z využití svých prostředků ve eh, výročních zprávách o činnosti. DG Empl má podrobnou výroční zprávu o činnosti, a které se, tý, které se týká využití Evropského sociálního fondu. Jsme předmětem specifických eh, auditů Evropského účetního dvora a mechanismy v členských státech posuzují jednotlivé projekty. A nevládní organizace se mohou také podílet na fungování kontrolního mechanismu. To je úplně nové a velmi se to rozvíjí. A tak spoleháme na to, že dostáváme příspěvky od nevládních organizací. Děkuji. Závěr paní Hautali. Děkuji vám. Nejdříve chci říci, že jsem si pečlivě vyslechla pana kolegu, který hovořil o tom, že lidé s duševními nemocemi jsou zanedbáváni, ale tato situace se zlepšila a my také již hovoříme o tom, že duševní zdraví je velice důležité, protože také vede k exkluzi ze společnosti a také k nevracovní neschopnosti. Pan Marino de Pint o tomto hovořil a já k tomu chci říci, že jsem si jistá, že existuje hodně přímé i nepřímé diskriminace v přístupu k lidem s mentálním handicapem. A to je možná věc, kterou bychom se měli hlouběji zabývat. Všichni ostatní řečníci také přispěli k diskusi. Paní kolegyně hovořila o kulturní změně, kterou má tato umluva přinést a že také se musíme zabývat tím, jak vznikají struktury pro provádění legislativy v jednotlivých členských státech. A já nevím, zdali právě náš výbor výbor by se měl zabývat tím, jak zdali by měly být stanoveny podmínky pro to, aby eh, duševní eh, nemoci byly také zohledněny v souvislosti s financováním. Já jsem také bych chtěla poděkovat za příspěvek komise. Eh, neboť tento příspěvek potvrdil, že naše práce je pro komisi důležitá a také komise bude mít prospěch z naší práce. Děkuji za vaši práci, milí kolegové. Předáme k bodu 11. Týká se vás, ale i dvou dalších kolegů, které jsme neslyšeli paní Joel Bergeron, paní Julia Reda a vás, paní Houtala. Eh, jde o to, abyste nás rychle informovali o pracovní cestě do Utrechtu a Hágu. Na počátku února. Začneme vámi, paní Bergeron. Mně se ta cesta velmi líbila. Děkuji organizátorům velmi mě zaujala z celá primárních důvodů. Navštívit arbitrážní soud, o kterém jsem eh, hodně e, slyšela, když jsem studovala námořní právo, tak to byla věc eh, vysněná a já jsem si uvědomila, že je to velmi zajímavé se setkat s takto význačnými právníky. Bylo to velmi zajímavé. A také, když jsem měla spory s panem Lortym, co se týče osob eh, zranitelných, tak jsem, se mi velmi líbila návštěva Hákské konference a zjistil jsem, že tam jsou tedy význační právníci, kteří se zabývají obecným zájmem, spíše než politikou. A to je uklidňující, pokud je o mezinárodní instituce. Také jsem eh, Eh, navštívila dívku z Perlo od Vermeera, což mě potvrdilo dojem, že Evropa má společnou kulturu, i když se všichni lišíme. A sdílíme společný ideál, společnou kulturu, společný vkus a stojí za to je hájit. Takže to je bilance mé cesty. A to mě na tom nejvíc zaujalo. Děkuji vám. Děkuji. Takže další kyslík, to prospívá paní Redo. Chcete se vyjádřit? You, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat sekretariátu za zorganizování tohoto, této velice zajímavé služební cesty kdy jsme se seznámili se soukromým eh, rozhodčím právem a také s mezinárodním právem. Dvě věci byly pro mě mimořádně zajímavé. Za prvé jsme měli možnost vést akademickou diskusi o základním principem lepší regulace. A toto bylo někdy dokonce eh, v rozporu eh, s tím, co dělá komise v této oblasti. Tady se hovořilo o tom, že lepší regulace by měla také vystihovat nejlepší myšlenky politiku, namísto toho, aby lepší regulace by měla mít politický kontext a odstravovat e, byrokracii. Akademici a členové Evropské komise zřejmě sledují dvě různé koncepce a to bylo pro mě velice zajímavé. Já bych také chtěla se zaměřit na naši návštěvu v Eurojustu, kde jsme slyšeli od expertů v terénu, že určitá legislativa, která vznikla od 11. září, byla vedena sice dobrými úmysly, ale nevycházela vlastně z důkazů. A někdy došlo dokonce k přehnaným politickým reakcím a také došlo k tomu, že některé nástroje, které byly zvoleny, nedosáhly, nesplnily příslušné cíle a dokonce vedly k větším problémům u základních práv. Já jsem také zjistila, že diskuse o jmenování žen do eh, vyšších orgánů společností eh, se vedou, ale nejsou eh, reflektovány všude a proto si myslím, že jsme se v této oblasti dozvěděli zajímavé věci a u rozhodčího soudu se musíme rozhodnout, zdali budeme ochraňovat nejdříve investice, dokonce jestliže to bude v rozporu s veřejnými statky, a teprve potom bychom se měli zabývat nejdříve, e, potom bychom se teprve měli zabývat organizací těchto soudů. Děkuji vám. Děkuji. A nyní paní Houtela. Děkuji. Já se domnívám, že tyto dva dny jsme strávili velice dobře. E, Setkali jsme se s mnoha zástupci mezinárodních organizací v Hágu, což je jeden z hla, jedno z hlavních měst mezinárodního práva. My jsme měli velice zajímavé setkání s soukromou úmluvou, tedy pro eh, soukromé rozhodčí právo a tyto věci spadají do naší kompetence a já jsem měla pocit, že toto setkání bylo zajímavé jak pro nás, tak pro ně a Hákská konference nyní vede také diskuse o citlivých tématech, například o tom, jak jak eh, řešit například otázku náhradních rodičů. A žádný parlamentní výbor nenavštívil Mezinárodní rozhodčí soud. My jsme byli prvním výborem a já také sdílím názor své kolegyně o tom, jak řešit rozhodčí soudnictví, že nejdříve musíme také řešit ochranu veřejných statků a práv, než eh, budeme řešit otázku arbitráže a strukturu arbitráže. A také Euro, Eurojust se zabývá uh, mezinárodní, eh, řešení mezinárodní trestné činnosti a my jako výbor bychom také se měli více zabývat příspěvkem Eurojustu. A zdá se také, že tato instituce nemá dostatek financí, takže to bychom také měli řešit v rámci rozpočtu. A Potom ještě jedna poznámka. Dnes jsme diskutovali o prasazování evropského práva přidružených a kandidátských zemích. Většinou tyto země mají e, dohodu o spolupráci s Eurojustem. Jestliže je taková situace jako v Moldavsku eh, týkající se bank, tak se také domnívám, že Eurojust by se měl podílet na vyšetřování těchto trestných činů. Jakže tato návštěva byla krátká v sousední zemi, ale získali jsme dobrý eh, dojem z toho a dobré informace o tom, jak fungují tyto eh, instituce. My jsme se také setkali s ministrem obrany Nizozemska a pokračoval a obrany a, ju, a spravedlnosti. Nizozemské předsednictví vykonává legislativní práci, oni chtějí také vy, řešit otázku věcí manželských a par- registrovaných partnerství. Děkuji, milé kolegyně, paní Hautalo, paní Lebrotu, paní Redo, za vaše informace. Vy jste poznamenala něco, co bych chtěl dokumentovat, pokud jde o agentury Evropské unie. Hovořila jste o Eurojustu rozpočet je poměrně omezený a je to velká vada eh, našeho postupu. My vytváříme instituce a potom je svazujeme malými rozpočty. Například Frontex nese odpovědnost a všechny členské státy pravidelně odmítaly navýšení prostředků pro plnění úkolů, kterými jsme je pověřili. To je důležitá věc. Slyšeli jste Pane Kisi, poděkování našich eh, kolegyň, vy jste to organizoval, takže vám veřejně zde děkuji. A přejdeme k bodu 12 a 13. To se týká našeho kolegy Lebretona. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Bod 12 je změna směrnice 2898 o odpadech. Eh, představuje balíček se změnami směrnic, které jsou v bodech 13, 14, 15, 16. 14, 15, 16, což je vše záležitost eh, odpadového hospodářství. Eh, připomínám kontext návrhu. Každý rok členské státy Unie přicházejí o velký objem surovin a sekundárních odpadů, které jsou v odpadcích a ekonomická aktivita vytvořila 2,5 miliardy tun odpadu. Z toho 1,6 miliardy bylo skutečně zničeno, aniž by mohly být recyklovány či znovu využity. Jde o zlepšení efektivity využívání primárních zdrojů a podporovat tedy oběhovou ekonomiku. To je klíčové slovo prozatím národní legislativa členských států není jednotná, pokud jde o odpadové hospodářství. A v roce 2011 šest eh, členských států využívala skládkování a další členské státy recyklovaly 50 až 80 eh, odpadů. Takže ten stav je velmi různorodý v jednotlivých členských státech. Čtyři návrhy směrnic eh, jsou před námi a je to soubor opatření, který má rozvinout oběhové nebo cirkulární hospodářství. Máme se vyslovit eh, k zásadě subsidiarity a dvě, dva národní parl- parlamenty předložil odůvodněná stanoviska. Francouzský senát předložil stanovisko z 2. února 2016 a Spolková rada Rakouska z 12. ledna 2016 domnívají se, že tento návrh směrnice není v souladu se zásadou subsidiarity. Chci, chci vám sdělit, že mají pravdu, já sděluji svůj názor a chtěl bych eh, rozvinout šest argumentů, abych se pokusil vás o tom přesvědčit. Jsou to argumenty, které jsou samozřejmě v odůvodnění těchto národních parlamentů, ale já to ještě rozvedu. První argument Eh, Spolková rada Rakouska má za to, že v tom, této směrnici je příliš nepřesná definice eh, pojmu komunálního odpadu. Zatím to bylo definováno regionálně či celostátně a pojem komunálního odpadu bere v úvahu kvantitativní kritérium. Odpad je posuzován pouze v rámci určitého objemu a to znepokuje Spolkovou radu Rakouska. Stejná úvaha je u druhého konceptu, tedy bioodpadu, biologického odpadu, kde se to opírá o definici kvantitativní. Druhý argument, a to je zřejmě ten základní argument v argumentaci francouzského senátu, pokaždé je to příliš velké využívání aktů, prováděcích aktů v přenesené pravomoci. A ne pro detailní body, ale pro podstatné ustanovení. Využití těchto právních aktů je pro výkonnostní ukazatele u prevence odpadů, u recyklovatelných odpadů a obaly, kvantitativní prach odpadů, které nejsou nebezpečné, případně u definování tedy schválených eh, sběrných dvorů. A eh, nebudu hovořit o všech dotčených článcích, ale jejich počet je pozoruhodný. Zemena z hlediska francouzského senátu eh, masivní využívání aktu prováděcích aktů přenesené pravomosti představuje porušení zásady subsidiarity. A musím říci, že tato obava byla již eh, před několika lety rozvinuta výborem pro evropské záležitosti francouzského senátu. Je to zpráva Simona Situra z 29. ledna 2014, kde tento specializovaný výbor eh, si klade velké otazníky nad eh, množstvím těchto aktů přenesené pravomoci aktů prováděcích, to je eh, skryté porušování zásady subsidiarity. Ve skutečnosti vlastně dochází eh, ve skrytu k tomu porušování smlouvy a uvádí to zpráva Simona Situra. Tento senátor se podílel na rozpravě ke stanovisku z 2. února 2016, o kterém hovoříme. Třetí argument. Článek 9 eh, návrhu směrnice, o kterém hovoříme, ukládá členským státům opatření ve, pro prevenci odpadu a Spolková rada Rakouska se domnívá, že tato povinnost příliš zasahuje do činnosti členských států v tomto opatření zásada subsidiarity bude narušena touto výzvou k, k krokům směřujícím k prevenci odpadu a bude to vyvolávat velmi přísnou kontrolu komise. Čtvrtý argument týkající se sdělení údajů ročně či dvouročně. Toto nové ustanovení vyvolává obavy z příliš zatěžujících administrativních formalit a vysvětlující dokumenty, na které je odkazováno, budou velmi obtížně poskytnuté včetně tabulek, kde členské státy bod po bodu musí uvádět, které ustanovení směrnice bylo transponováno příslušnou vnitrostátní normou. Takže tato těžkopádnost má porušuje opět podle této parlamentní komory zásadu subsidiarity. Další, pátý argument. Francouzský senát kritizuje vytvoření eh, určitých pokynů pro definici valoriz, zhodnocení odpadu a eliminaci odpadu. To by mohlo narušit eh, národní postupy, které jsou lépe přizpůsobené zohlednění eh, místního kontextu, pokud je o odpad. A šestý argument konečně. Francouzští senátoři se domnívají, eh, že eh, zpráva Alert, která byla zpracována v tomto návrhu směrnice, jsou nedostatečně vymezeny, zejména co se týče doporučení a jejich závazného charakteru. Jako příklad je tu fiskální motivace která je uvažována, přičemž eh, oblast daňová je v kompetenci členských států, tudíž opět zásada subsidiarity je porušena. Závěrem, tedy podobně jako francouzský senát a Spolková rada Rakouska, si myslím, že balíček pro, o odpadech šestkrát porušuje zásadu subsidiarity. Pan Kavada. Ano, chci ilustrovat to, co řekl pan Lebroton v tom eh, případě, který znám, a to je případ francouzského senátu. Zpráva pana Simona Sutura eh, není zprávou eh, vášnivého protievropana. Byl to předseda výboru pro evropské záležitosti Senátu a je třeba jeho argumentaci brát velmi vážně kterou byste sám zde zmínil, pane. Pan Marňu Pintu. E a propósito deste tema e, e. e relacionado tak k tomuto tématu a k něco, co souvisí s, se subsidiaritou. Tady bych rád udělal pár obecných poznámek k tématu odpadů společnost, eh, konzumní společnost a průmyslových společnostech eh, v Evropské unii to vypadá tak, že ekonomika zbožňuje Boha. Bůh je růst. Růst musí být každý rok zaručen, musí být konstantní, musí neustále pokračovat a tady mám své pochyby pochyby o těchto politických eh, zadáních, mm, protože máme na naší planetě omezené zdroje. Jednoho dne se zastaví tento růst. Růst nemůže pokračovat ve stejné míře, jako je tomu dnes. A proto je nutné méně konzumovat, nebo alespoň někteří by měli méně konzumovat tak, aby ostatní mohli konzumovat lépe a abychom všichni mohli celkově žít lépe. Eh, typy odpadů, máme tady odpady ze sídliš, průmyslové odpady, to všechno musí být analyzováno separátním způsobem. Eh, odpady z domácnosti, ano, to vyplývá z toho, že se musí nakupovat, že se spotřebovává, tedy neustále eh, existuje tento cyklus, tento konzum roste, kom, kupuje se, konzumuje se, vyhazuje se. Je na tom něco téměř mytického nebo mystického, ale co mě zneklidňuje ještě více, jsou ony průmyslové odpady, které, s kterými se nezachází rozumně, zvláště jaderné odpady z atomových elektráren. Odpady, které už existují tisíce, stovky let a budou existovat, pokud s nimi nebudeme rozumně zacházet. Velká část našeho průmyslu nebo-li naší energie v našem průmyslu, to se všechno produkuje v jaderných elektrárnách a také v jiných částech světa. A tam také existuje jaderná energie. Musíme si položit otázku, eh, do jaké míry by se mělo přejít k solární energii. Myslím si, že tohoto tématu, kdy jde také o princip subsidiarity, je nutné, aby to byla ústřední otázka Máme tu eh, odpady z domácností, eh, které musíme zpracovávat, ale musíme se vyhnout tomu, aby v našem průmyslu, v našem hospodářství vznikaly odpady, které pak nebude možné recyklovat, které pak nebude možné jinak zpracovat, myslím tady odpady eh, hlavně z jaderných elektráren. Děkuji. Ano, chápu, že to, to není ale propojeno s, s, s principem subsidiarity, nebo jsem tady něco špatně pochytil? Ne, dobře. Ne, Eh, ale ano, mm, přeci jen to má něco s tím zročitění. To má co dělat se subsidiaritou. A teď jsem jen chtěl poukázat na eh, základní problém. Jsem toho názoru, že Evropská unie mm, musí eh, se věnovat těmto otázkám jako otázkám ústřední. Myslím eh, otázky odpadů. Nevím, jestli je to teď možné, ale mělo by to mm, být střednědobý a dlouhodobý cíl. A chtěl bych potrhnout, že například eh, práva životního prostředí, tady, tady Evropská unie, dosáhla velmi pozitivních eh, cílů, učinila opatření, které byly vyžadovány v jednotlivých členských státy, zvláště v mé zemi, kde vůbec neexistovala žádná ekologicky příznivá kultura. A Evropská unie rozpracovala tuto politiku a ta byla u nás ehm, implementována, bylo to velice pozitivní. Vidím, že by se další eh, řečníci hlásili o slovo, což znamená, že Eh, musíme udělat přestávku do 11.30, kdy přijde pan Antonio Campinos, předseda OHIM. Pan Lebeton, by si přál něco dodat? Oui, je, je Ano, já jsem zmínil jen odpady, ale zbývá tu bod 13, kontrola nabývání a držení zbraní. Promiňte, pochopil jsem, že se vzalo všechno v jednom balíčku. Dobrá, tak eh, prosím, máte slovo. Ne, ne, nikoli. Zbraně naprosto nesouvisí s odpadem, pane předsedo. Takže bod 13, kontrola mm, nabývání a držení zbraní. Je třeba připomenout kontext teroristických útoků v Paříži, smutné této události a Evropská unie dospěla k závěru, že je třeba posílit eh, regulaci kontroly a nabývání, kontroly nabývání zbraní. Cíle jsou četné, eh, přísnější pravidla týkající se zákazu držení poloautomatických střelných zbraní, i když eh, byly tedy neutralizovány. Společná pravidla pro označování, pro značení zbraní, abychom zlepšili stopovatelnost, zlepšení výměny informací mezi členskými státy, zejména aby byly eh, propojeny národní rejstříky zbraní, eh, signální a poplašné zbraně by měly být také předmětem registrace, přísnější podmínky pro oběh neutralizovaných zbraní a také přísnější podmínky pro sběratele, aby se omezily možnosti prodeje teroristům. Tedy cíle, které jsou velmi ambiciozní, jak vidíte. Eh, právní základ eh, to zase je článek 114 SFEU, který umožňuje zblížit národní ustanovení s cílem eh, zajistit lepší fungování vnitřního trhu a na základě toho eh, eh, zaznívá kritika. Pokud jde o to, zda zásada subsidiarity je dodržena či ne. A dostali jsme dvě odůvodněná stanoviska od švédského parlamentu s, s velmi důkladnými důvody a také radikální stanovisko polského senátu. Já se tedy opřu o tato stanoviska, zejména o stanovisko švédského parlamentu a vysvětlím, proč si myslím, že tento, tento, tento návrh volá velké problémy. Zmínil jsem sedm bodů. Za prvé, první problém je obtížné zjistit, do jaké míry omezení platnosti oprávnění a povinných zdravotních prohlídek skutečně zvýší bezpečnost občanů EU je možné si klást otázku, zda tento návrh eh, omezení délky nepřekračuje zásadu subsidiarity. Druhý problém jsou také zahrnuty zbraně vystavené v muzeích a podle švédského parlamentu je to přehnané. Je málo pravděpodobné, že takové zbraně by byly využity pro teroristické trestné činy protože muzea mají bezpečnostní pravidla, která jsou poměrně důrazná. Třetí problém. Návrh chce omezit obchodování se zbraněmi mezi soukromníky a zachází velmi daleko. A švédský parlament si myslí, že komise by měla předložit podrobnější důvody, které vysvětlují, v čem toto omezení obchodování se zbraněmi je skutečně nezbytný pro dosažení tohoto cíle. Švédský parlament má opět pochybnosti souladu takového omezení se zásadou subsidiarity. Takže parlament oprávněně žádá komisi o to, aby více odůvodnila tyto skutečnosti. Za čtvrté, některé části návrhu jsou nejasné a neúplné, tudíž to komplikuje hodnocení z hlediska subsidiarity. Například je, je zde uvedeno, že některé střelné zbraně vypadají jako automatické střelné zbraně a ve skutečnosti nejsou takovou zbraní. Tedy o co se vlastně jedná? A to vyvolává velké námitky. K tomu se vrátím. Pátý problém. A tady jsem si půjčil argument od polského senátu který se domnívá, že argumentace v důvodové zprávě návrhu neprokazují, že omezení legálního trhu se zbraněmi přispějí ke snížení počtu teroristických trestných činů. A je tu tedy v návaznosti myšlenka, že jiná opatření jsou mnohem efektivnější pro boj s terorismem a zmíním jenom jeden, to je posílení kontroly na vnitřních hranicích. Za šesté, komise předkládá návrh směrnice bez eh, analýzy dopadu, pokud jde o negativní mož- eh, případný dopad. Ten bude eh, zejména na obchodování se střelnými zbraněmi. Bude to mnohem obtížnější než v minulosti. Má to dopad na zaměstnanost v příslušném odvětví, znehodnocení sbírek střelných zbraní, protože ty zbraně ztratí hodnotu tím, že budou neutralizovány. A také zde není uvedeno, jak se bude kompenzovat ztráta na ceně majetku díky konfiskaci mm, těch neutralizovaných zbraní a registraci dalších zbraní. Sedmý argument navržená omezení týkající se legálního držení střelných zbraní eh, představují neoprávněné omezení tří kategorií uživatelů, které byly velmi hlasitě slyšet, tedy myslivci, sportovní střelci a sběratele. A jejich základní práva na majetek a právo volně nakládat se svým majetkem bude omezeno a porušeno. Komise nepředložila žádné důkazy, aby odůvodnila, že tato omezení jsou z hlediska sledovaného cíle opodstatněné, tedy boj s terorismem a boj s nelegálním obchodováním se zbraněmi. Komise, aby situaci sklidnila, uvedla, že pro myslivce a sportovní střelce tento návrh nic nemění ale není to pravda, je to je třeba říci, protože přísnější rámec používání zbraní bude mít dopad na uživatele legální těchto zbraní. Přičemž to jsou skupiny, které v minulosti dodržovaly zákony. Je tu jeden konkrétní bod, který velmi vadí myslivcům a sportovním střelcům, to je návrh zakázat poloautomatické zbraně, které spadají do kategorie B7 a které jsou velmi používány myslivci a ještě více sportovními střelci. A to je tedy aspekt, který vadí a je to přílišný zásah z hlediska sledovaného cíle. V kostce jsem dospěl na závěr sedmi bodů, takže ten, tato směrnice neřeší problém oběhu nelegálních zbraní, a představuje pouze nadměrnou zátěž občanů, kteří je používají legálně. Tato opatření nesplňují kýžený cíl a nejsou, opatř- nejsou přiměřená a překračují zásadu subsidiarity v kostce a to je mé poslední slovo. Zdá se mi, že Komise se minula cílem, soustředila se na legálně nabité střelné zbraně, přičemž to nejsou zbraně, které používají teroristé. Teroristé používají zbraně, které plynou z eh, černého trhu. To je závěr české vlády mimo jiné. Takže komise obětuje sportovní střelce, myslivce a sběratele na oltář své bezpečnostní paniky. Ano, děkuji. Eh, pane Marino Pinto. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych se vyjádřil k této otázce a ještě bych chtěl poukázat na princip subsidiarity a také bych chtěl pohovořit o problému zbraní obecně. Evropská unie by podle mého názoru měla eh, přijmout ještě striktnější opatření protože bychom žili v ideálním světě, kdyby nebylo možné koupit a prodat zbraně, kdyby nesměl žádný občan zbraně používat. A e, teď si každý občan může e, takovou zbraň obstarat, e, aby se mohl obránit. Ale držení zbraní vždycky znamená ohrožení života ostatních. Svět by byl lepší, pokojnější, kdybychom zcela mohli zakázat používání zbraní. No, možná to je něco kacířského, co tady teď říkám, ale eh, chci říct, že by bylo i lepší, kdyby eh, se zakázaly i lovy, kdyby zvířata vůbec nebyla zabíjena, kdyby nebyla týrána, eh, zápasech bičích, žijí v zemi, kde mm, se hodně mm, loví na jaře a jsou tu určité typy ptáků, eh, které se eh, loví a které si, kteří si postavili hnízdo a potom už eh, je možnost je lovit, zabíjet. Toto je hrozné. A myslím si, že v moderním světě bychom toto neměli tolerovat. Takže to není v pořádku a nemůže to být sport. Eh, nemůžeme něco takového tolerovat, protože pojem sport eh, s vražděním nemá co dělat. Eh, nemělo by to být dáváno dohromady. Vzpomínám si taky na Brazílii, na, tam se mm, konalo referendum před nějakým časem kdy obchod se zbraněmi pro osobní obranu eh, měl být eh, eh, zakázán, ale průmysl pak uvedl argument, že pouze Zločinci pak budou smět držet zbraně. To ale považuji za nemožné, přehnané. Myslím si, že bychom měli úplně zakázat používání všech zbraní. A protože to není možné, aby to bylo používáno pro obranu. Obrana všech zemí by měla být zajištěna eh, v společenském životě a jenom eh, společenské násilí tady k tomu může definovat držení zbraní pouze stát a může to legitimizovat. A i používání zbraní eh, strany pořádkových jednotek, to musí být všechno striktně upraveno. Ehm, teroristé, ano, ti nemohou mít možnost jít jen tak do obchodu a koupit si zbraně. Eh, problém terorismu je, je problém jiný, politický. A to musí být um, upraveno politicky. Na druhé straně zbrojařský průmysl musí být taky kontrolován, musí to být celé transparentnější. Eh, zbrojařský průmysl to má hodně co e, dočinění s tím, že se vyhospodařuje velká část HDP v mnoha zemích, také mimo, Evropskou unii, mimo Evropské unie, ale často existují skryté nelegální aktivity a zbrojařský průmysl e, tady z toho profituje, profituje z konfliktů, které trvale existují v Africe a v mnoha jiných regionech. Takže i tady bychom měli udělat kvalitativní skok a myslím si, že žádný občan by měl být ozbrojen. Jistě, že existují nebezpečí, eh, může mě někdo přepadnout. Promiňte, pane Marňo Pinto, promiňte, Jan, vy, jaké je tady propojení se subsidiaritou eh, v tom, co říkáte? Ano. Ano, možná jsem se trošku nechal unést a trošku se mi to v těch mých poznámkách vytratilo. Na závěr bych ještě rád něco řekla, protože máme málo času. Myslím si, že bychom měli žít ve světě bez zbraní. A měli Princip solidarity se souvisí také s psovými otázkami. Ano, děkuji. Tento návrh komise eh, způsobil různé diskuse, vyvolal různé diskuse v mnoha členských státech. Eh, důvody jsou částečně eh, právě v, na seznamu těchto stanovisek o subsidiaritě v polském senátu a také ve švédském parlamentu, ale přesto si myslím, že je velice obtížné s, přistupovat tomuto návrhu z pohledu subsidiarity. Takže bych nebyla pro eh, to, abychom to vyvolali, aby to, ehm, se tomu věnovali, ale zdá se, že návrh, který teď je eh, v rukou výboru pro vnitřní trh ehm, tohoto parlamentu a také stanoviska, která přicházejí eh, z výboru pro občanské svobody a ostatních, tak možná, že tady zdůrazňuji některé aspekty návrhu, které možná stoprocentně nejsou nezbytné eh, s ohledem na účel tohoto návrhu, takže bych řekla, že parlament by možná měl mít možnost podívat se na to, jestli zásada proporcionality eh, nebyla porušena, ale to je něco, co by eh, co ty výbory hlavní by měly udělat. Ale je pravda, že jsou tu určité otázky týkající se posouzení dopadu tohoto návrhu, pak jsou tu jisté otázky týkající se začlení některých kategorií zbraní s ohledem na účel eh, tohoto návrhu který má poskytnout, má poskytnout eh, bezpečnost, eh, zvláště ve vztahu k teroristickým útokům, ale myslím si, že to je otázka, kde bychom neměli vyvolávat tento princip subsidiarity. Děkuji, pan Lebetone. Ještě jsou tu další body. Ano, chci poděkovat eh, paní Hautale a panu Pintovi, že zareagovali. Poměrně souhlasím s tím, co řekla paní Hautala. Tento návrh směrnice vyvolává problémy také z hlediska proporcionality, je to pravda. A myslím, že třeba revidovat tento návrh, který není rozumný v tomto stavu. Pokud jde o stanovisko pana Pinta, chci jej ubezpečit, pokud hájím používání soukromých zbraní, není to na sebeobranu. Francouzská tradice nenavazuje na americkou tradici, ale existují eh, legální způsoby využití zbraní, zmínil jsem dva. Jednak sportovní střelba, což neprovozuji, ale dokážu si představit, že to někdo oblibuje a nevím, proč by se něco takového rušilo. Ta činnost je nevinná a druhá aktivita je myslivost. A mysli, na myslivosti není nic špatného. Já jsem se zabýval myslivostí v mládí a není to jenom eh, záležitost eh, volného času, je to veřejná služba ve Francii. A proč je to považováno za veřejnou službu? Protože je to zdůvodněno, odůvodněno tedy zachováním divoké zvěře. Dobře řízená myslivost umožňuje regulovat počet zvěře, nikoli je ničit. A divoká prasata vstoupila do města Fontainebleau, protože se přemnožila. Takže to může řešit myslivost. Děkuji vám. Já si dovedu představit, že kdyby předsedkyně výboru IMKO měla zbraň, tak by ji obrátila proti nám, protože diskutujeme o záležitostech spadajících do uh, kompetence od výboru IMKO. A my si nyní uděláme přestávku do 11.30, než začne další bod. you. I see, ex, excuse me. Promiňte, já vidím, že Evropská komise by se ráda vyjádřila. Jestliže kolegové můžeme dát slovo ještě komisi, souhlasíte s tím? Můžeme dát ještě slovo komisi? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Velmi stručně, otázka subsidiarity je otázka velmi důležitá. Myslím, že jsme se seznámili se stanoviskem parlamentních komor z Polska a Švédska. Jak víte, i, synalský, i italský senát se vyjádřil a domnívá se, že problém se subsidiaritou zde není. Podobně jako portugalský senát, nevidí problém se subsidiaritou, takže je třeba se dívat na celek. Pokud je o obecný přístup, otázka proporcionality je důležitou otázkou. Zmíním velmi stručně dva body. Cílem není jenom bojovat s terorismem. Problematika střelných zbraní nesouvisí pouze s terorismem. Vzpomenete si, že v Norsku 77 mladých lidí bylo zmasakrováno na letním táboře a nesouvisí to s terorismem. Sportovní střelec s legálně drženou zbraní zabil 77 mladých lidí. Došlo k masakrům ve školách, došlo k masakru v generální radě departmánu OCEN, dochází k masakrům s poloautomatickými legálně drženými zbraněmi. Víme, že velká většina myslivců a sběratelů s tím nemají nic společného, takže je třeba věci rozlišit. A vytvořit systém, který zamezí zneužití. Pokud je o eh, atentáty v Paříži, je nepřesné, že ty zbraně byly eh, zbraně ze Syrie nebo z východní Evropy. Jeden z teroristů měl akustickou zbraň, která je ve volném prodeji na trhu. Ale došlo k eh, přepracování této zbraně a ta zbraň může zabít podle jednotlivých kategorií souhlasíme, že kategorie B7 není zcela jasná a jsme připraveni to vyjasnit. Je třeba vědět, že v této kategorii je také zařazena zbraň Kalašnikov, která je poloautomatická. A mezi poloautomatickým Kalašnikovem a automatickým Kalašnikovem je pouze tady jedno tlačítko, které vlastně použijete a teroristé v Bataklanu je používali poloautomaticky, protože střelba poloautomatickou zbraní je účinnější pro zabití maximálního počtu osob. V kině v uzavřeném prostoru. Tedy to vše je třeba vzít v úvahu a my spolupracujeme s kolegy z výboru IMCO, jsme připraveni zdokonalit ten návrh směrnice, ale domnívám se, že pokud je o bezpečnost, návrh komise je oprávněný. Můžeme jej ještě vylepšit, pokud v některých otázkách zacházíme příliš daleko, jsme připraveni je revidovat, ale je to otázka bezpečnosti, která je velmi důležitá. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tyto důležité připomínky. Nevidím, že by se další kolega žá, žádal o slovo, takže nyní činím třetí pokus prohlásit přestávku do 11.30. Takže přestávka do 11.30. Dear colleagues, Vážení kolegové, já si myslím, že můžeme začít. Já bych chtěl mezi námi uvítat pana Campinase, který je do 23. března předsedu Úřadu pro harmonizace na vnitřním trhu OHIM. Posléze bude tento úřad přejmenován. My se chceme nyní zabývat eh, následující věcí a budeme postupovat následujícím způsobem. Pan eh, Campinos nás seznámí s návrhem víceletého strategického programu OHIMu a Toto souvisí s tím, že správní rada OHIMu schvaluje takovýto program, ovšem předtím musí být tento program prodiskutován v našem výboru. Já bych nyní chtěl předat slovo panu Campinosu a já jsem také zapomněl uvítat další kolegy z Ohymu. Pánové, vítám vás v našem výboru. Takže prosím, Antonio, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Minule, když jsem hovořil v tomto výboru, výboru jsem si připravil projev na 25 minut a potom jsem dostal pouze 10 minut. Takže já jsem se rozhodl, že nebudu projev přečítat. Já vám srdečně děkuji za pozvání. Je to více než pozvání. Je to záležitost vlastně povinná a vy víte, že nařízení pro obchodní známky vstoupí v platnost 23.3. a zde také v této souvislosti byla schválena změna a ta změna znamená, že také komise bude mít hlasovací práva v rámci správní rady a také Evropský parlament bude mít jeden hlas. A také já budu e, nyní výkonným ředitelem, nebudu již pouze předsedou a já jako výkonný ředitel eh, také vždy budu prezentovat svou vizi a také budu seznamovat evropský plán s víceletým strategickým programem. Tento program posléze bude schvalován jak rozpočtovým výborem, tak i správní radou. To znamená, že já jsem tady nejenom z důvodu nařízení, které vstoupí v platnost 23. března, já také dělám tuto prezentaci proto, protože se domnívám, že Evropský parlament má dostat možnost se vyjádřit k našemu eh, trakickému plánu na dalších pět let. Takže vám děkuji za pozvání. Já vám také děkuji za velice velkou práci na tohoto nového nařízení. Já si také myslím, že všichni jste dostali a také si přečetli návrh našeho strategického programu, tedy Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví EU IPO, jak se budeme posléze nazývat. Tento návrh byl zpracován na základě široké konzultace, která byla zahájena ke konci roku 2014. Tenkrát jsme si mysleli, že nařízení vstoupí v platnost v roce 2015 a proto jsme tvrdě pracovali na tom tak, aby správní rada mohla vstoupit v platnost již v roce 2015. Došlo k určitému e, prodlevě a my nyní zahájíme naši práci, až bude nařízení eh, také schváleno. Také naši zaměstnanci se vyjádřili a také se vyjádřily různé asociace a také asociace občanské společnosti, nevládních organizací. My jsme také konzultovali s VIPO, s EPO a také s dalšími eh, orgány a úřady mimo rámec EU. A pak vznikl první návrh. Konzultace nadále probíhá, také formální e, konzultace e, probíhá, například také bude vyslechnuta Evropská komise, také probíhají konzultace mezi institucemi a Eh, všechny orgány se k tomuto návrhu mohou ještě vyjádřit a posléze, až eh, budou schromážděny veškeré návrhy, budou předloženy správní radě čeho se týká tento strategický plán. Tento strategický plán se vyvíjí, je to evoluce, je to evoluce spíše než revoluce, když si přečtete tento strategický plán já si myslím, že nejsem správnou osobou na to, abych posoudil, zdali první strategický plán byl úspěšný. Objektivně, když se podíváte na počet eh, projektů, které byly zahájeny a kolik projektů bylo také dokončeno, podíváte-li se na to, že máme relativně vyvážený rozpočet, podíváte-li se také na servej spokojenosti, tak eh, samozřejmě všude existují také eh, možnosti ke zlepšení, i když jsme pracovali velice dobře. Já si myslím však, že výsledky jsou pozitivní a já dále se nebudu eh, vyjadřovat k výsledku. můžete se na ně zeptat. Máme také externí hodnocení, které bude brzy zveřejněno a bude se zabývat výsledky prvního strategického plánu. A my se poučíme eh, z tohoto hodnocení a toto hodnocení se promítne do druhého strategického plánu. Vize prvního plánu do roku 2015 byla že se má vytvořit evropská síť pro vzory a známky. Odkud pocházela tato vize? Protože docházelo k tvrdé konkurenci mezi národními úřady, které poskytovaly uh, Eh, jednotlivá práva v oblasti duševního vlastnictví. A také nařízení hovořilo o koexistenci a koexistence nebyla příliš velkou skutečností, když jsme přišli do úřadu. My jsme řekli, že tímto se musíme zabývat a chtěli jsme vytvořit dobrou spolupráci tak, abychom zabezpečili, aby procesy a systémy byly harmonizované v oblasti interpretace, tak, abychom e, vytvořili v oblasti vzorů a známek společný harmonizovaný systém a já si myslím, že jsme udělali v této oblasti velký pokrok. Také jsme viděli, že bylo nutné také objemy registrace. My jsme obdrželi 60 tisíc žádostí o uznání známek, 60 tisíc žádostí o uznání vzorů a tak dále. A my jsme se těmito objemy museli zabývat a to se nám také podařilo. A my jsme také se zaměřili na čas, který uplyne mezi podáním žádosti a schválením žádosti. A já si myslím, že to, to jsme také dobře zvládli. Také eh, jsme eh, schválili nové pravomoci, eh, například týkající se osiřelých děl my máme také poslance, kteří jsou eh, členy observatoře a observatoř byla změněna v té úplně nový orgán. Tento orgán eh, také má například kompetence v jiných oblastech. Dnes také máme tři orgány eh, mimo EU například a, a také zastupujeme eh, evropské orgány v Číně, v Asii a také v dalších zemích. Nyní budeme mít nové kompetence v Jižní Americe, v Karibiku a také v Africe. Takže to je východisko. A kam se, kterým směrem se chceme vyvíjet? Z této evropské sítě se chceme posunout k síti duševního vlastnictví, která bude obsahovat veškerá práva IP, ochrany duševního vlastnictví. To souvisí s tím, že eh, observatoř má průřezové kompetence. And even beyond. A tady dokonce eh, dál. Mm. Ale eh, týká se to také této oblasti a proč je to takový sen teď, kdy jsme to zvládli, toto je důležitý projekt pro kvalitu eh, veřejných eh, služeb, mm, mít tedy eh, velmi dobré kvalitní služby po celou dobu. Teď se musíme více soustředit na otázky které se eh, týkají konsistentnosti našich eh, rozhodování a eh, vypočítatelnosti našich rozhodování. Rád bych něco vysvětlil. Už jsem vám říkal, že jsme obdrželi v roce 2010-2011 90 tisíc známek, hm, asi 60 tisíc designů a minulý rok to bylo 130 tisíc takovýchto známek a 90 tisíc designů. Takže je to navýšení o zhruba 3 e, e, až 4, e, 40 za období 4 let. Když byste měli 103 tisíc rozhodnutí a 90 tisíc rozhodnutí na straně druhé, tak musíte zvýšit konsistentnost vaší rozhodování ta možnost to předpovědět, ta se zvětšuje a náklady pro průmysl se také zvyšují, protože oni nemají takovýto systém předvídatelnosti. předvídatelnosti a musí se dávat peníze do různých služeb, aby se zjistilo, jestli tato rozhodování byla užitečná. Takže budeme pokračovat, budeme investovat i nadále do kvality našich aktivit do konzistentnosti kvality a proto jsme tady udělali už různé kroky, například Eh, to byly hlavní směry eh, našeho, naší eh, kanceláře, kde jsme to nechali přeložit. Jsou to tisíce stránek, které se týkají legislativy a teď chceme dále rozšířit toto a řekl bych dotknout se IP systému jako takových. Naše interpretace práva a interpretace členských států má být zaručena. Ale viděli jsme, že v minulosti Eh, instituce vyvinuli úsilí, aby dosáhly větší právní konvergentnosti mezi systémy, ale legislativa eh, ta je předávána na úroveň států Evropské unie a tady, jsou, tady je taková mezer, mezera, tady se to rozchází. Protože když mluvíte o věcech jako průměrný spotřebitel, pane předsedo, nebo pravděpodobnost toho, že Eh, zmaten takový běžný spotřebitel, nebo věci jako podobnosti mezi zbožím a službami, tak to všechno musíte převést do práva. A eh, způsob, jakým se to, toto právo přene, eh, předa, přechází do um, interního práva, nebo jak se to interpretuje v těch hlavních směrech, Eh, tady buď můžete tuto eh, konvergentnost zvýšit nebo snížit. A v letech, která eh, v následujících letech Evropská unie bude diskutovat o institucích, které už implementovaly, o aktech přenesené pravomoci a členské státy budou diskutovat o transpozici této směrnice, tak jde o to se pokusit zajistit, že všichni se budeme opírat o interpretaci, kterou budeme mít v různých prvcích a toto bude schváleno v Evropském parlamentu a v komisi. A pokud se nám podaří udělat toto, tak to bude něco, čemu Eh, říkáme eh, eh, program konvergentnosti a musíme zajistit to, aby tento systém lépe, aby systémy vedle sebe lépe koexistovaly a budeme-li úspěšní v této oblasti, tak budeme mít, vyloučíme takové ty negativní externí vlivy, ale Eh, budou tady eh, další náklady, ale pro společ, pro podniky, které budou mít určitou interakci s veřejnými službami, takže se na toto také budeme soustředovat. I nadále eh, máme vynikající zaměstnance, mají různé výhody. Je tu oblast, velká oblast spolupráce, snažíme se vylepšit kvalitu, budeme se koncentrovat na týmovou práci spíše než na práci individuální. Věříme eh, v sílu sítí, moc síly desítky různých interních sítí jsme vytvořili a snažíme se vnést know-how eh, do všeho, co děláme, chceme to mít účinné. Všechno, co děláme, eh, také eh, transponujeme takové vnitřní věci v této sítě směrem ven. A náš úřad, tady jde hlavně, hlavně o sítě. Sítě, které spolupracují se združeními, s národními úřady, s mezinárodními organizacemi v té tato observatoř vlastně je e, v zásadě takovou sítí a i nadále budeme investovat do této sítě, protože si myslíme, že nemůžeme izolovaně už jednat. E, budeme zvyšovat e, tuto sílu a sdílet znalosti a zajistíme, aby všechny tyto pohledy perspektivy byly sloučeny, aby se to dostalo do této jedné rovnice, abychom mohli pokračovat ku předu. A Konečně myslíme si, že z pět let budeme mít takovou kulturu v našem úřadě, kdy kromě lepší možnosti vyhodnotit náklady různých aktivit, ehm, lepšího vyhodnocení rozpočtu eh, do našich projektů a vedle řízení projektů, budeme mít takovou kulturu, kdy předtím, než ještě se rozhodneme jít do nějakého projektu, budeme více propočítávat eh, výhody takového projektu. A eh, velice Ehm, hodně budeme investovat do právě propočtu těchto eh, výhod, ať se to týká čehokoliv, co budeme dělat. Výhody, benefity například kvality ehm, eh, eh, služeb, výhody finančních úspor, kvalitu nebo výhody týkající se FTI ehm, a mm, snižování nákladů, pak ještě kvalita týkající se hodnoty, kterou to přinese na trh. Takže se budeme velmi koncentrovat na tyto benefity a Budeme se snažit ukázat Evropskému parlamentu, radě a komisi, eh, jak používáme našich zdrojů a kde jsou výhody, které jsme tady eh, propočetli a kde jsou výhody, o kterých opravdu můžeme informovat a co je základnou našich investicí. Eh, doufáme, že budeme mít úřad, který bude ještě více angažován mm, na naši zaměstnanci. A musíme ještě více eh, pracovat. Naš, čím více bude u naši zaměstnanci angažování, tím vyšší bude kvalita našich eh, služeb a tím vyšší bude eh, služba, tím vyšší bude kvalita i aktivit jednotlivých a programů. Musíme i nadále oživovat naše systémy IT, to bude nákladné, ale přesto to udělat musíme. Musíme dát dohromady IT, musíme dát spolu s finančním oddělením, musíme oživit všechny IT systémy v, a vůbec je v provoz, tak abychom byli schopni zvýšit eh, účinnost jak v našem úřadě a ehm, umožnit ehm, replikovat tento nástroj tak, aby byl použitelný i v průmyslu a mm, aby. Takže toto všechno jsou prvky, které ukazují, to jsem se snažil dát do 15 minut, ale spíše bych raději odpovídal na vaše otázky můžeme vést diskuzi, přejete si. Děkuji vám za pozornost. Uh, ano, děkuji. Děkuji za to, že jste nám eh, předložil tento víceletý strategický program. Bez pochyby je to program ambiciozní, ale Musím zopakovat, že nemám pochyb o tom, že to bude eh, realistické, když se podíváme na úspěchy, eh, kterých vaše, eh, váš úřad pod vaším vedením už dosáhl v posledních letech kdy jste vytvářeli, um, uh, kdy jste, existoval rozpočtový přebytek a doufám, že jsme napomohli vám vyrovnat se s touto otázkou. Dobrá, tak máme několik žádostí o slovo. Nejprve paní Reda. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu prezidentu Kaminovi za tuto prezentaci. je to velice povzbudivé, že eh, víceletý plán eh, tady přichází, při, přikládá takovou důležitost této databázy. Důležitost databáze AP je důležité pro ti, kteří pro uživatele. Neměli bychom to, měli bychom to podceňovat a myslím si, že bychom se měli přejít většímu využívání této databáze, tak abychom se mohli věnovat věnovat některým problémům, eh, které máme eh, v oblasti IP. Ehm, ráda bych se zeptala, jak dalece eh, máte v úmyslu se pustit do této oblasti. Za prvé, tento výbor pracoval hodně na směrnici, na databázi a e, také databáze týkající se osiřelých těl. A já si myslím, že je relativně jednoduché dnes e, se podívat na ta osiřelá e, díla, ale musím říci, že ještě je to daleko jednodušší pro držitele práv, aby deklarovali, že to, to dílo není osiřelé, protože ono je velmi obtížné někdy najít všechny informace na jednom místě, které potřebujete. Takže by se vás chtěl ptát, jestli můžete zajistit to, že když někdo opravdu chce použít takového osiřelého díla, aby měl lehký, lehkou možnost získání veškerých informací, které jsou nezbytné pro to, aby toto mohli používat s právní jistotou. A byla jsem dost překvapena, když jsem eh, si přečetla ve víceletém plánu, že eh, tady je odkaz na Times TV, eh, Trade Secrets, na, na tuto oblast. A zaprvé jste se zmínil o tom, že toto mm, obchodní tajemství, že tady je důležité eh, toto zdůraznit, ale eh, zaregistrovala jsem, že směrnice o databázi, eh, o které bude plenárka v Dubnu hlasovat, tady se nepřenášejí pravomoce na EU. E Takže jak vidíte tuto roli Um, kterou bude hrát um, IP v um, této oblasti. A pak možná je to trošku naivní, ale já se snažím si představit takovou tu databázi pro obchodní tajemství. Co, jak přesně by vypadaly tyto informace, které by tato databáze obsahovala? Parlament ve strategii o digitálním jednotném trhu vyjádřil určitou kritiku eh, k vůči stávající databázi. A e, jedna z možností, jak vyřešit tyto problémy, e, o kterých jsme diskutovali s radou, s předsednictvím a také s komisí, je, zdali by bylo možné e, zavést takovou registraci pro tuto, tuto da, da, databázi generis, takže bychom asi přivítali takovýto vývoj. Vím, že to není úplně součástí víceletého eh, plánu, ale protože se konalo eh, setkání eh, pracovní skupiny observatoře, kde se vedla diskuse kolem angažovanosti občanské společnosti v této observatoři, tak bych ráda využila příležitosti a pouze se zeptala, jak chcete toto vylepšit. A potom bych měla ještě jednu konečnou poznámku. Týká se konkrétních rozhodnutí, která byla učiněna tímto, eh, tomto grémiem eh, pro eh, obchodní známky. Já vím, že tyto známky byly zaručeny IPO pro Le Journal d'Alne Frank. A otázka, kterou s tímto spojí, je, že původně úředníci, kteří na tom pracovali, odmítali tyto žádosti, říkali, že je to známá věc, že je to součást naší historie. A Eh, že tato historie by neměla být otevírána pro obchodní využití těmito známkami. Toto rozhodnutí pak bylo eh, zvráceno eh, tímto tom orgánem, mm, například ta známka že to je známka v Harry Potter, proč by to nemělo být stejné u Anne Frank. Takže jsou tady určitá omezení obchodního využívání, je tady sdílená historie a musí být nějaký bod, kdy tato historie končí a kdy budeme moci to volně používat bez práv duševního vlastnictví. Takže jak nahlížíte na na tento problém a jak si myslíte, že by tato otázka mohla být vyřešena? Děkuji. Nebyl bych tak přísný, ale řekl bych, že obchodní tajemství nepatří do oblasti duševního vlastnictví, protože vycházejí z know-how a know-how je v TRIPSu uvedeno jako jeden z druhů Eh, duševního vlastnictví. Ale s tím tedy pan Kavada. Eh, nebudu hovořit dlouze, děkuji pane předsedo. Chci říci dvě věci. První, tento úřad funguje pozoruhodně s nástroji, které má a které jsem eh, viděl v jednotlivých letech. Je to velmi efektivní kontrolní nástroj a skutečně referenční nástroj s pevnými základy, které se budou ještě vyvíjet, ale každopádně si myslím, že tento úřad je velmi dobře veden a chci to říci veřejně, my se často zlobíme na jednotlivé agentury. Unie převádí své pravomoci na, na agentury, ale tady Máme důvod k radosti a já chci říci veřejně, že vaše organizace je pozoruhodná a jsem velmi pozorný vůči jednomu bodu, který jste zmínil. Měli jsme tu, přišel jsem bohužel pozdě. Jsem velmi pozorný vůči funkci toho monitorovacího střediska a to je skutečně zcela mimořádná kompetence, kterou potřebujeme. Není tajemstvím, že jsem zastánce modernizace všeho, co se týká výměny informací v Evropě. A skutečně jsem pro digitální politiku, která má být zavedena. Samozřejmě nikoli tak, že bychom zničili veškeré prvky vlastnictví a majetku, což je základním bohatstvím, díky němuž můžeme vytvářet eh, pozoruhodnou a nezbytnou přidanou hodnotu ekonomickou. Takže chci říct si veřejně, že si myslím to nejlepší o vaší organizaci a o tom, jak funguje. Děkuji, pan Džambasky. Děkuji, pane předsedo. Pane Kampinosi, nemám otázku, chci vám jenom poděkovat za informace, které jste nám předestřel. Bylo to pro mě velmi užitečné a chci vám popřát, vám i vašemu týmu, mnoho úspěchů a dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. Činíte velmi užitečné věci a měl byste v tom pokračovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát za pozitivní komentáře pana Kavady a pana Džambaskyho. Přijímáme je s velkým úsměvem, ale budeme nadále usilovně pracovat, abyste se usmívali ještě více. Paní Redo, jako vždy, vždy od vás přijímám složité a náročné otázky, pokusím se na ně co nejlépe odpovědět ale v té části, která není specifická pro strategický plán, máme tu ředitele monitorovacího střediska, který může doplnit a máme tu ředitele i právní služby a ředitele pro podnikovou problematiku, který je zde. Takže když pan předseda dovolí, tak mohu doplnit mé odpovědi. Paní, paní Redo, ano, máte pravdu, co se týče té základny, já vím, že to je obtížné. Neexistuje registrace autorského práva, ale nejsou, existují oblasti, kde se uplatňuje autorského práva a, a někde se autorské právo uplatňuje bez registrace. Máte chráněný průmyslový vzor máte patenty, tam je potřeba registrace, ale každopádně, ať už je to povinné nebo nepovinné registrovat tato práva, je pravda, že veřejná služba by měla tyto informace zpřístupnit společnosti obecně, celé společnosti, aby majitel chránil svá práva a aby zbytek společnosti byl schopen se toto spochybňovat a nebo uznat, že to právo tedy existuje, tak, tak za tímto účelem my vyvíjíme eh, z databází v oblasti vynucování práva, v oblasti klasifikace máme největší databázy v oblasti obchodních značek. 40 milionů obchodních značek, známe, které mohou být prohledávány bez, bez poplatku z 50 zemí. Izrael se chce také připojit k databázi a letos eh, tam přistoupí i čínská, čínský soubor. Tedy jak postupujete, paní Redo, pokud je o Čínu? Můžete se obrátit na patentového advokáta, eh, který a za to hodně zaplatíte, anebo se musíte naučit mandarinskou čínštinu. A pokud eh, budete eh, chtít spochybnit něk- a postavit se proti tomu, aby vám někdo odcizil eh, promyslový vzor, máme Japans- japonskou sbírku obchodních známek. A to je ještě, vět- ještě důležitější v oblasti promyslových vzorů. Tam máme 10 milionů promyslových vzorů, které je možno bezplatně prohledávat je třeba vytvářet více databází, a nejen více databází, ale databází, které se zdokonalují v průběhu eh, z hlediska vyhledávání a uživatelského prožitku. A poprvé v Evropě, a vím, že v Číně mají, mají podobný nástroj, v Jižní Koreji také, ale náš nástroj je lepší, protože je evropský. A my jsme doplnili i nástroj pro vyhledávání obchodních známek eh, na základě zobrazení. A pokud v dalších pěti letech budu schopen zdarma zpřístupnit našemu průmyslu vyhledávač pro průmyslové vzory. Protože novinka v oblasti průmyslových vzorů je absolutní když je registrován promyslový vzor kdekoliv oproti novince, kterou chcete chránit, ale nemáme přístup k průmyslovým vzorům, které byly chráněny v jiné části světa. A chceme řešit právě tuto otázku touto cestou. Máme čínskou sbírku průmyslových vzorů. Usilujeme o obchodní známky, protože v Číně to řeší různé instituce a snad se nám to podaří do konce roku. Ehm, jednali jsme v rámci e, úřadu, a nevím, zda to je rozumné, ale budeme tuto otázku zkoumat. Například, e, jak je možné pro kohokoliv, kdo vytváří něco v Evropě, ať už je to potravina, která spadá do patentového práva, do práva duševního vlastnictví, do Prostě někdo něco vytvořil a ne, nepoužil tyto cesty pro ochranu. Jak může prokázat u soudu, pokud je to třeba, že vytvořil něco, že uložil eh, určitý výtvor k eh, určitému datu. My to nemáme na úrovni Evropské unie, my to máme na národní úrovni, máme to ve ve Francii, máme to v Beneluxu. A myslím, že je to rozumné. My o tom hovoříme o hlubokých změnách legislativy. Neříkám, že by se to nemělo dělat, ale někdy existují praktické drobnosti, které mění život lidí a mění život občanů. Vytvořit databázy, kde každý občan Evropské unie za jedno euro nebo za pět nebo deset euro anebo pokud je to třeba zdarma, vloží elektronicky svůj výtvor. Julia Reda vkládá eh, strategický plán UIPO, pošle to online, je to uloženo do databáze a pan Dambarsky řekne, že on vytvořil UIPO strategický plán a vyzve před soudem paní Redu. Paní Reda řekne, je mi líto, Georgi, tomuto datu jsem uložila tento výtvor u, u EIPO. Pan Džambasky nemá úplně pravdu. A to by skutečně změnilo život našich tvůrců, protože nyní se musí obrátit na veřejného notáře a jediné řešení, které mají, je jít za notářem. To je jediné řešení, ale neměli bychom mít veřejný re- registr, který by pomohl drobným tvůrcům kteří se nezabývají složitostí práva duševního vlastnictví, patentového práva, práva průmyslových vzorů. Nebylo by to jednoduché. Ta databáze by byla řešením. Pravidlo tu je pravidla OEMu budou pravidla nové instituce. A to, co si pamatuje, je, že existuje jako pravidlo pro ohym, který se změní v EU, IPO, hodnocení právních sporů po určité době. A to, co dělá monitorovací středisko, zadalo si studii, aby vytvořilo základní, základnu, od níž s níž se bude srovnávat počet právních sporů a jaké jsou dopady právních sporů podle směrnice. Takže pole je to jediný dopad zatím. Víc jich není. Prozatím je to všechno, paní Redo. Sui generis, právo na, det, na databázi. Opět, zatím není stanovisko, můžu vám sdělit svůj soukromý názor, ale větší zapojení občanské společnosti. Máte pravdu. Monitorovací středisko provedlo studii, aby změřilo míru spokojenosti uživatelů. A je nám jasné, že i když jsme měli přes 80 pozitivních reakcí, pozitivních názorů na fungování e, práce a fungování monitorovacího střediska, tak 50 eh, zástupců občanské společnosti je spokojeno, 50 je nespokojeno. Budeme, eh, budeme pokračovat v kontaktech s těmito organizacemi a snad se, vám, snad se mi podařilo vás trošku dnes přesvědčit, že se snažíme brát v úvahu všechny názory a jako dospělí potom rozhodneme na základě našeho stanoviska. A vzpomínám na setkání se s uživateli, s uživatelskými organizacemi a vy musíte být zástupcem právníků pro průmysl jako zástupce duševního vlastnictví. A já jsem řekl, je mi líto, já mám své úkoly, které plynou z legislativy. Já to nejsem proto, abych hájil specifické zájmy. Já jsem tu proto, abych naslouchal všem a utvoříme si svůj názor na základě toho, co považujeme za důvěryhodnou metodiku, která se může vždycky změnit a vylepšit na základě stávajících údajů a data se mohou vždy zlepšit. A z toho vlastně vyvodíme své závěry. A myslím, že jsme velmi obezřetní, abychom dospěli k předčistným závěrům. Pokud tam není žádná kauzalita, tak řekneme, není tam kauzalita. To říkáme jasně. A budeme se snažit o tyto kontakty. A tam nám můžete pomoci. My jsme ukázali, že to, jsme schopni to učinit eh, v oblasti pokládání dotazů, mapování o, u autorského práva. A my děláme víc než jenom vytváření databází. A legis- zákonodáce nás požádal o vytvoření databáze. To je náš úkol. A v Ohimu jsme se dohodli, že by bylo hloupé něco vytvořit a nechat to ležet. Takže prosazujeme, aby ty databáze byly zaplněny a aby došlo k transpozici směrnice. Vytváříme sítě okolo těchto databází. Nutíme knihovny, a nutíme každého a národní orgány, aby zajistili, že tyto databáze budou zaplňovány. A velmi nám na tom záleží, protože to ukazuje, že duševní vlastnictví je, je nástroj a nikoli cíl sám o sobě. A ve všem, co děláme, musíme být vyvážení. A vy máte smysl pro vyváženost a chápete, o co se snažíme. Pokud jde o odvolací radu. Pokaždé, když eh, jednáme, paní Redo, a, a je tu svatosvatý odkaz na nezávislost. Nezávislost. A eh, jsou nezávislí, jsou členové této odvolací rady, nedostávají žádné pokyny, zejména ne ode mě. A já nejsem příliš eh, zběhlý v eh, právu obchodních známek. Ten proces od stále stál nezávislý a o to, o co se snažíme, je, že jsme nařízení o ochranných obchodních známkách jsme proměnili v určité pokyny. A ty pokyny jsou vlastně takové kruhy založené na znalostech a my se snažíme je zveřejňovat na našich internetových stránkách. Všichni jsou s tím, všichni jsou konzultováni a to je vlastně výzva z hlediska naši, našeho úřadu. A je pravda, že tyto pokyny neváží odvolací radu. A spolkový soud v Německu a je obecný soud Evropské unie řekl, že to je referenční materiál Není možné jej slepě sledovat, ale třeba jej brát v úvahu. A jak postupujeme dále, přesvědčujeme všechny zainteresované strany a je lepší mít konvergenci při výkladu práva. A to vlastně nám zajistí větší předvídatelnost. A, ale odvolací rada OHIMu rozhoduje samostatně a potom je možné je napadnout eh, soudem a potom i, soud, institucí justice. Takže můžeme, toto projed, můžeme o tom jednat při obědě, při večeři, kdykoliv. A mám pocit, že jsem zlopil vaše otázky. Děkuji vám mnohokrát a pokud budou další otázky, tak na ně rád odpovím. Děkuji vám, pane předsedo Kampiňosi, za vaše vysvětlení a za vaše odpovědi. Dívám se na kolegy, ale nevidím, že by si žádal slovo někdo další z nich. Chci se zeptat, zdali z vašich kolegů chce někdo něco dodat. Pokud tomu tak není, pak bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a také s velkým nadšením jste nám představil svou práci a program. Děkuji vám.